23. června se stane nezařazeným poslancem. Co se týče kompetentních úřadů v Nizozemí, bylo mi řečeno, že Luis Bondes byl nahrazen Lukasem Hardongem a paní Janine Hennis Plašerte byla nahrazená panem Janem Mulderem a to od 22. června roku 2010, čili od včerejšího dne. Já bych rád přivítal oba nové kolegy v našich řadách. Děkuji mnohokrát. Podle článku 3 odstavec 2 jednacího řádu Evropského parlamentu byly ověřeny mandáty. Zároveň